zastávat funkci, která se neslušuje s výkonem mandátu evropské poslankyně. To znamená, že gratuluji panu Padarovi a Dezirovi k jejím jmenováním podle článku 4 odstavce 1 parlament vyhlašuje uvolnění těchto křesel od 7. a 9. a 4. E, tedy a 1. 5. 2014 a informoval příslušné e, národní úřady. E, národní úřady Estonska nás informovaly o zvolení paní Katrin Sachs na, jako náhradkyně za pana Padara s účinkem od 7. 4. 2014. Podle článku 7 parlament bude jmenovat nového poslance a podle eh, článku 4 odstavec 1 a 4 tedy uznáváme zvolení paní eh, Sachs a gratulujeme jí a ostatním kolegům, kteří se k nám přidají.